kultur. A není to jednoduché, není to jednoduchá investice. Ten Invest EU by měl být odrazovým můstkem pro Evropskou unii, která se bude také podílet na boji proti klimatickým změnám a která bude podporovat ta paradigmata, která jsou nutná v našich společnostech. Musíme také postupovat velmi pokrokovým způsobem a tato Evropa musí se obracet na naše občany a musíme tedy stělesňovat jejich naděje, jejich velice ambiciozní naděje. Děkuji mnohokrát. Pan Paket, prosím za EKR. Eh, Děkuji vám, pane předsedo, kolegové. Invest EU eh, to je možnost investovat do udržitelných a inovativních projektů a podniků s garancemi Evropské unie eh, ve výši až 14 miliard eur. To nejsou dotace, to jsou garance. A tak to můžeme pomoci významným sektorům. Evropské podniky budou schopny sami vyvíjet inovativní produkty, aniž by byly závislí na velkých mimoevropských dárcích. Všechny stavající nástroje se scházejí v tomto jediném instrumentu a to je naprosto skvělý přístup. Vše se zjednodušuje, máme zde eh, národní podpůrné banky, ty budou mít posilenou roli. To se týká také flámských bank, které se budou moci postavit eh, do čela tohoto eh, posunu. Takže doufáme, že se tím věci pohnou vpřed. Toto je naše poslední plenární zasedání a myslím, že jsme nemohli skončit lépe. Děkuji vám. Ani za Alde, paní Věring. Na minutu. Geachte voorzitter, commissaris, beste collega's. Als op... Vážený pane předsedo, paní komisařko, kolegové, Invest EU nahradí EFSI a bude hrát tedy v, tomto, v tom nadcházejícím mandátu zásadní roli. E, jedna e, z lekcí, které jsme si odvodili e, z minulé krize, je, že stabilní ekonomika je ekonomika, kde se investuje. A díky tomuto programu máme takový velice hezký eh, příslip do budoucnosti. Vývoj a výzkum, digitalizace a tak dále. Všechny tyto investice zajistí to, aby se naše Unie stala do budoucna jedním z nejatraktivnějších investičních destinací eh, na celém světě. Takže kolegové, eh, uzavřeme tu mezeru v investicích, která nás dělí od těch nejlepších. Nyní pan Papadimus Zague. Pane předsedo, návrh dvou zpravodajů je vylepšený ve srovnání s původním návrhem komise. Nicméně je to daleko od toho, co potřebujeme. Potřebujeme více investic, globálních investic všechno pořád visí ve vzduchu. Samozřejmě, poněvadž ještě není přijat víceletý finanční rámec. A především rada chce dělat škrty a komise navíc, eh, na, na místo, aby je zvyšovala, tak také je snižuje. Jako stínový za e jsem předložil pozměňovací návrhy, abych vylepšil návrh komise, především pokud jde o administrativu, byrokracii, <clears throat> geografické pokrytí, zapojení malých středních podniků a silnější roli rozvojových bank, více fondů na změnu klimatu. Ale i tak <clears throat> pořád mám pocit, že bychom měli mít ambicioznější návrh a proto mm, jsme ještě více, předložíme ještě více pozměňovacích návrhů. Děkuji a na eh, zelené nyní pan eh, Soler Minatapul. Děkuji, pane předsedo, eh, paní komisařko. Invest EU pro nás musí být vlastně ten hlavní nástroj, jak dosáhnout držitelného stavu ekonomiky. A to vlastně přichází v okamžiku, kdy budeme věnovat více peněz na Eh, klimatické záležitosti. Očekáváme, že Invest EU bude fungovat podle principu udržitelných investic. Eh, to znamená, že eh, uhlí, plyn a atomová energie se nedá považovat za udržitelné zdroje. Je tedy třeba pozbuzovat finanční sektor, aby se směřoval eh, do zelené ekonomiky. Navíc jsme také proti tomu, aby se za pomoci Invest EU financovaly zbrojní projekty. Myslím, že máme daleko důležitější starosti environmentální a sociální, které si zaslouží naší pozornost. Nicméně vítám eh, silnější zapojení regionálních a národních podpůrných bank, které mají lepší a hlubší znalosti místního trhu a místních podmínek. A na závěr dovolte, abych poděkoval spolu s pravodajům za odvedenou práci na této zprávě. Děkuji. Eh, nyní pan Arnold za EFTD na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Toto bude naposledy, co zde hovořím v Evropském parlamentu. Já eh, nebudu kandidovat. Byl jsem zvolen v roce 2014 a mm, mm, eh, já jsem se eh, snažil splnit mandát Brexitu a volby dali nám mandát žádat o Brexit v roce 2016, tedy byl Brexit a dva, potom to podpořili i volby, vlastně čtyřikrát eh, to jasně říkali Britové a takže je zvláštní, že tři, leta, tři roky poté diskutujeme o projektu EU e dalších 40 miliard euro z kapes daňových poplatníků eh, a pořád nevíme, zdáli Spojené království skončí tady, anebo ne. Zdáli bude součástí toho příštího sedmiletého finančního plánu. To nelze přece garantovat. A teď, eh, eh, tak, a já se v podstatě viním tím britskou vládu, která se chová tak tedy neústupně a přece Britové již čtyřikrát chtěli, požádali vládu, abychom opustili Evropskou unii a teď to bude po páté a vlastně proto mm, a také stoupáme ve výzkumech eh, měřeného mínění, takže já v podstatě tady eh, padá opona a tomu čelíme zde. My přece eh, jsme, eh, já jsem eh, to nedělal tak, jak jsem chtěl já osobně. Já jsem dělal jenom to, co chtěli moji voliči a v podstatě to je to, co přece politici i ty budoucí musí dělat. Děkuji vám. A nyní prosím paní Maletič, aby si vzala hlas na minutu a půl. Předávající čestitám kolegama i zjistitelima. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat panu Fernandešovi a panu Gualtierimu za velice dobrou dohodu eh, spojenou s klíčovými prvky programu Invest EU. Jak řekla komise, paní komisařka, to je dobrá motivace pro budoucí vyjednávání tedy mm, to už bude během příštího mandátu, příštího parlamentu. Vlastně tady již eh, po čtvrté hovoříme o takovémto programu. Je to důležité nejenom vytvořit takový program, ale později ho realizovat v členských státech. A to především teď, když je třeba zvýšit jeho viditelnost. Je třeba investovat projekty, které Eh, jinak by nemohly být eh, financovány z komerčních úvěrů či z politiky soudržnosti. Ale je třeba investovat do inovací, do startupů, které eh, rychle rostou, nebo do podnikatelů, kteří potřebují další šanci musíme investovat do projektů, které mají potenciál, ale které eh, ne, nelze financovat z komerčních zdrojů. A musíme také i věnovat pozornost geografickému pokrytí EFSI. Hmm, byl program, který byl spíše nasměrován na ty rozvinuté státy, ale tento program by měl být nasměrován na ty méně rozvinuté. Děkuji. Děkuji a nyní paní Beres na minutu a půl. Vážený pane předsedo, vážená paní komisařko, Přijetí tohoto textu, který se týká vytvoření plánu Invest EU, navazuje na to, eh, k čemu se zavázala tato Evropská komise v spodnětu socialistů a demokratů v rámci Junckerova plánu to znamená v rámci EFSI roku 2011 a bylo to obnoveno 2017. Je to částečné, protože ještě čekáme na finanční ustanovení a na VFR na rok 2021 až 2027. Nicméně vítáme tento text. Co se týče té sekce ohledně zprávy, tak tady se počítá s tím, že tady bude strategický výbor, kde budou zástupci komise, EIB a další partneři uplatňování těch investic, zvláště rozvojová banka a pak tam budou nezávislí experti, kteří budou jmenováni parlamentem. Tento program bude eh, působit v klíčových oblastech z hlediska ekologických a sociálních požadavků. Evropská unie musí přijmout tyto požadavky, musí se zaměřit na trvale udržitelné infrastruktury, na sociální investice, kam bude patřit také kulturní a kreativní tvorba. Musíme být bělí. Otázka nastavení těch ambicí v oblasti životního prostředí musí odpovídat našim požadavkům. To znamená, musí to odpovídat těm 48% VFR, které budou na ozelenění evropské ekonomiky. Co se týče statutu EIB, Tady Evropská komise se rozhodla, že to bude privilegovaný partner a proto příští parlament se musí zabývat zprávou EIB, protože ta není optimální také z hlediska práv a kompetencí tohoto parlamentu. Děkuji. Mec, jedna minuta. A nyní paní Mec na jednu minutu. Eh, prezident. Děkuji, pane předsedo. Co se týče Invest EU, je určeno zvláště malým a středním podnikům. Přesto, že budu hovořit o určitých výhradách na konci, tak myslím, že to jde dobrým směrem. To znamená klíčové postupy z hlediska klimatické změny, navýšení investic pro Advisory Hub, to doufám zlepší informace a také geografické pokrytí. Co se týče climate proofing pro všechny projekty a vyhodnocování těchto projektů z hlediska klimatických parametrů, to je také pozitivní. Čeho litujeme? Bohužel v rámci Invest EU je možné investovat do obrany a také do projektů, které nejsou zjevně propojeny s klimatickými cíly jako letiště a nebo fosilní nebo e, projekty s fosilními palivy. My bychom si samozřejmě nepřáli, aby EU e, podporovala takovéto projekty, které jdou proti duchu této planety, takže budeme e, samozřejmě podle toho postupovat ve volbách také v květnu. Půltary minut. Pan Pospíšil minuta. Děkuji pěkně za slovo. Moji kolegové už zde řekli mnohé k eh, tomuto návrhu k tomuto investičnímu plánu. já se k tomu připojuji považuji projekt investeu za mimořádně důležitý. zkušenosti z junckerova plánu jasně ukazují že eh, takovéto formy pobídek mají svůj smysl a že jsou li dobře nasměrovány zvláště do oblastí kde je obtížnější získat klasické komerční úvěry mají velký veřejný smysl velmi vítám nasměrování tohoto projektu do oblastí jako jsou malé a střední podniky do oblastí kde řešíme ekologické inovace ekologická témata nebo do oblastí které se týkají obecně výzkumu. Eh, myslím si že do budoucna tento projekt může velmi výrazně přispět evropské ekonomice. hovoří se o velkém multiplikačním efektu který tyto veřejné pobídky a veřejné garance za soukromé úvěry mohou mít. tedy jsem rád že po zkušenostech z junckerova plánu nekončíme tím že po junckerově plánu nepřichází nic jiného ale že tento plán vyhodnocujeme navazujeme další variantou pro období two thousand and twenty one až two thousand and twenty seven pro další finanční rámec a že jsme se poučili z toho jaké slabiny třeba ten junckerův plán má a že se snažíme v tom novém projektu vylepšit. takže vítám tento projekt a doufám že se podaří dokončit jeho vyjednávání v rámci příštího parlamentu a že bude potom následně od roku two thousand and twenty one úspěšně spuštěn. Eh, Děkuji, pan Fernández, na jednu minutu. Děkuji, hm, pane předsedo, paní komisařko. Před pěti lety my socialisté jsme, když jsme šli do voleb, tak jsme chtěli skoncovat s politikou škrtu a řekli jsme, že je třeba podporovat poptávku, investice a tak překonat krizi. A nám se to podařilo a my děkujeme zde komisi a zbytku frakcí, které nás podpořili i s tím Junkrovým plánem, což bylo nezbytné, abychom bojovali proti krizi z posledních let. Je důležité uznat i krok, který nyní děláme, abychom vytvořili stát stálý nástroj, tento nový Invest EU, který má podporovat investice v celé Unii permanentním způsobem, což je nezbytné v tomto okamžiku, když o tom diskutujeme. Ale nemůžeme zapomínat, nemůžeme si nepřipomenout, že Junckerův plán vznikl právě jako anticyklická politika boje proti eh, recesi a právě tuto politiku potřebujeme, tedy anticyklickou politiku. Děkuji. Děkuji bardzo, pan Buda. Děkuji a nyní pan Buda na minutu a půl. mulțumesc. Aș dori și eu să felicit pe cei doi raportori pentru munca depusă. InvestEU... Bych chtěl oběma eh, zpravodajům eh, poblahopřát. InvestEU je skutečně hlavní politikou Evropské unie a jeho cílem je v podstatě podnítit eh, investice, které musí být zaručeny v rámci EU a zajistit větší jistotu pro investory a z toho vyplývá jednoduché konstatování lepší život pro všechny evropské občany, vzhledem k tomu, že konvergentní cíle eh, z hlediska ekonomiky a sociálního života budou dosaženy, bude tady větší konkurenceschopná, dojde k inovacím a k digitalizaci. To by mělo být posíleno. Vycházíme z této zkušenosti a zároveň musíme říci, že při výběru projektů v rámci E u Invest EU bychom měli zajistit lepší zeměpisné pokrytí tak, abychom se vyhnuli tomu, že by tady byly velké rozdíly mezi regiony. Malé podniky jsou velice důležité pro Evropskou unii, ale je pravda, že tady jsou složité postupy eh, pro přístup k investicím a proto Evropská unie musí zjednodušit tyto přístupy a musí také odbourat eh, přehnanou byrokracii, která tady existuje. A zároveň se musí zvýšit atraktivita těch lokálních eh, projektů a eh, je nutné využívat také místní zdroje, vytvářet klastry, které by se podporovaly tak, aby se šířily inovativní eh, produkty, které by potom mohly být přitažlivé i na mezinárodní scéně. Veřejné orgány musí mít také přístup k takovým těl možnostem investic a podporovat i kreativní průmysl. Děkuji, pane předsedo. Eh, já bych chtěl poděkovat panu eh, místopředsedovi eh, Karasovi. Děkuji mu za to, že panu Karasovi za to, že už léta letoucí podporuje malé a střední podniky. Toto jsou skutečně strategická místa, kde se vytváří všeobecný blahobyt. Hovoříme o tom už 25 let a já si vzpomínám jak jsme na leta 2001 2000 až 2005 vytvořili eh, program na jejich podporu. Tenkrát jsme měli 450 milionů. V letech 2007 až 2013 jsme měli program eh, podnikání a inovace a ten získal více než 2 miliardy eur. No a minule to byly Eh, nebo potom to byly 3 miliardy z EFSI v eh, končícím období 5 miliardů, 5 miliard a teď je to mnohem víc. Takže vidíte, že podpora podnikání malého a středního, podpora naši, eh, našeho blahobytu se tady bere velice vážně, včetně tedy klima. A to znamená, že naše politika je pokroková a znamená to, že v mezinárodním srovnání budeme opět eh, eh, v popředí. Já chci poděkovat paní komisarce Běňkovské, poněvadž vím, že není snadné zasazovat se o zájmy malých a středních podniků, ale dokázali jsme, že je to možné. Děkuji vám. Děkuji a nyní Catch the Eye eh, je přihlášen pan Marias. Prosím, pan Marias. Děkuji, to programa... Děkuji, pane předsedo. Program Invest EU by skutečně mohl být účinný, mohl by opravdu přispět k růstu vytváření pracovních míst, mohl by podpořit vzdělávání do e, schopností a dovedností. To všem znamená, že je třeba vyhnout se problémům, které se objevily u Junkrova plánu. Právě na příkladu Řecka se ukázalo tenkrát, že eh, peníze nakonec skončily v kapsách eh, evropských nadnárodních podniků, které eh, si potom například skupovali regionální letiště, Fraport například. Tady se skutečně investovalo, ale ve smyslu privatizace, kterou prosadila trojka. Takže eh, podobně to bylo eh, to bylo tedy s řeckými bankami, no a poté tedy na letiště, jak už jsem řekl. To v podstatě byla privatizace, to nebyly žádné investice. Ten nový program musí jít jiným směrem, musíme podpořit malé a střední podniky, ale musí být vytvořena přidaná hodnota také pro místní komunity. Děkuji a nyní bych prosil, aby se dala slovo paní komisářka Běnkovská. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji vám, dámy a pánové, za tuto debatu a za vaše pozitivní komentáře k tomuto programu. Můj hlavní závěr z této debaty je, že zde zazněl naprosto drtivý Eh, na, na drtivá eh, vyjádření podpory. A od tohoto programu ovšem také eh, očekáváme hodně. A já tedy doufám, že tedy ty přípravy budou pokračovat také na půdě komise. Děkuji vám za práci, děkuji vám za podporu, panům zpravodajům, s zpravodajům a všem ostatním. Děkuji a nyní na závěr ještě pan Fernandez jakožto zpravodaj. U investimento publiku je importantísimo. Mm, veřejný sektor a investice mm, ve veřejném sektoru jsou, důlež- jsou velice důležité, i soukromé jsou nezbytné, takže je třeba podporovat oboje, i ty soukromé, podporovat eh, ducha podnikání, startupy posilovat eh, konkurenceschopnost podniků v Evropské unii, takže to bude znamenat lepší mzdy pro všechny, lepší platy ve veřejném sektoru a také lepší eh, platy v soukromém sektoru. Investice ve veřejném sektoru. Tam je důležité, aby vlády zde eh, uměly sehrát svoji roli. roli. Bohužel v mé zemi Eh, v Portugalsku, tam teď v současném eh, vládě a vláda, tedy Pedro Marques, nevyužili ani euro z investičního plánu a mm, Junckerův plán, a tedy dnes Invest EU, lze přece používat eh, i pro soukromý sektor, nejenom veřejný. Takže všichni musí hrát svoji roli. A zde Evropský mm, parlament využil tento program, aby se dalo smobilizovat 700 milionů euro, takže a musí to být samozřejmě zřádně geograficky rozloženo a i proto je zde ten advisory hub pro investory. Je nutné, aby v každém členském státu existovaly i národní huby, platformy, poradenské platformy, které budou podporovat investory, i ty regionální huby které budou pomáhat lidem, eh, aby mohli mm, žádat o prostředky a aby skutečně Invest EU byl program, který bude absorbován a vedlo to ke kýženému výsledku. Více investice růstu, koneceschopnosti pracovních míst a větší inkluzivita. Také děkuji. Děkuji, tím uzavírám debatu a to je <clears throat> byla to skvělá debata na konec našeho mandátu. Děkuji za spolupráci, budeme hlasovat zítra a příští zasedání přeběhne rovněž zítra od 8.30 do 14 hodin. Pořád jednání byl zveřejněn a je k dispozici na stránkách Evropského parlamentu. Končím debatu. Mm, nebo chtěl jste něco říci? Pane předsedo, já bych jménem tohoto pléna chtěl poděkovat také vám za eh, skvělé vedení schůze a přeji vám všechno nejlepší. <clears throat> Děkuji a doufám, že se sejdeme taky eh, za jiných okolnosti při jiné příležitosti. A možná, možná také u vás v Rakousku. Děkuji vám děkuji bardzo. Duke.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 protokol ze zasedání zítra a přijaté texty jsou k dispozici. Máte někdo nějaké připomínky? Není tomu tak. A tím pádem zápis je přijat. A teď se dostáváme k prvnímu bodu na dnešním programu dnes odpoledne. Jedná se o zprávu Metzola, je to Evropská pohraniční a pobřežní stráž. Paní zpravodajka má slovo, paní Metzola. Když eh, jsem dostala přidělenou tuto zprávu, eh, nikdo eh, nepočítal s tím, že to budeme schopni společnými silami dopracovat za necelých šest měsíců. Byl to velmi intenzivní čas, byl to časově náročné, dnes jsme projednali všechny technické podrobnosti této legislativy. Ale díky dobré vůli všech kolegů, stínových zpravodajů, Evropské komise a členských zemí jsme se shodli na novém systému, eh, na který můžeme být hrdě. My jsme při vyjednávání měli na paměti, že Nás potřebují lidé, kteří potřebují ochranu a že musíme být zároveň přísní na ty, kteří by chtěli eh, zneužívat ty potřebné a zneužívat systém. No a dnes chceme tento nový zákon potvrdit. Poněvadž navzdory očekáváním se nám eh, podařilo vyřešit všechny problémy, okolo střežení hranic do budoucna. Chceme zajistit bezpečné hranice, abychom mohli bojovat proti zločinu a abychom byli schopni zajistit práva těch, kteří si zaslouží ochranu a abychom byli schopni zvládat migraci. Musíme zajistit to, aby na externí hranici členské země byly schopny dodržovat svoji zodpovědnost. To je důležitá součást eh, vzdorování migrační krizi. Je to zásadní věc a zásadní součást spolupráce s dalšími. V případě, že nastane závažná krize, něco jako v roce 2015, pak eh, země, které jsou na naší externí hranici, eh, dostanou k dispozici eh, personál, kterým přispějí jiné členské země, aby byly schopny zvládat situaci. V posledních několika měsících jsme nejenom tedy zařídili těch 10 eh, tisíc pracovníků navíc, ale také jsme změnili systém navrácení uprchlíků tak, aby byl účinnější. A máme také systém pro identifikaci neregulérních migrantů a také eh, řízení cestovních dokladů a tak dále. Dále agence, agentura eh, Frontex má další roli a sice to, aby Eh, byla chráněná práva osob, které eh, jsou jejimi klienty. Všechno by to mělo být v souladu s evropskými hodnotami, které jsou pro nás eh, důležité i v těchto velmi citlivých oblastech. Děkuji. Pane komisaři Avramopoulosi, máte slovo, prosím. Jak <laughs> jsem to vyslovil, pane předsedo? Milí kolegové, neskrývám, že evropské hranice a ostraha hranic je jeden z klíčových návrhů je to podstatný prvek komplexní migrační politiky. Nejenom, že jsme vytvořili, ale i jsme tímto v podstatě posílili ostrahu našich externích hranic v rekordním čase díky společnému úsilí s tím, že všichni jsme si vědomi složitosti legislativního procesu a proto jsme se dohodli, že skutečně je to velký úspěch. A chci poděkovat paní Mecola, naší zpravodajce a všem stínovým a rumunskému předsednictví za to, že eh, se dohodli na vyváženém kompromisu. Tato dohoda opět ukazuje, že když spolupracujeme, tak to znamená reálné výsledky a tím můžeme ukázat občanům, že Unie chce a je schopna jednat asi, jak si pamatujete, když v létě 2015 nastal vrchol krize, tak Evropa byla zaskočena, ale byla připravena. A byla vystavena toku přívalu eh, přes eh, východní a jižní hranici, přes Středomoří a věděli jsme, že musíme se zachovat rezolutně. A ne Měli jsme žádnou skonsolidovanou Evropskou agenturu pro hranice, žádné hotspoty na evropské úrovni. A evropský asilový systém se ukázal, že není vhodně nastavený. Naše informační systémy mezi sebou nekomunikovaly a náš přístup k třetím státům byl velice roztříštěný Museli jsme přijmout okamžité, ale i dlouhodobé kroky a paralelně působit na všech těchto frontách. Nyní čtyři roky na to. Hmm, e, ti, kteří se snaží neregulárně překročit hranici, tak jsou stotožněni, jsou jim za ty otisky prstů a e, projdou screeningem. Dnes máme agenturu pro pohraniční stráž, má, která funguje a máme systémy, informační systémy, které postupně mezi sebou eh, komunikují. S tímto novým nařízením, o kterém tady jednáme teď, tak budeme schopni dosáhnout ještě více. Jeden z klíčových prvků tohoto nařízení je, jsou ty stále sbory, jednotky, které postupně se budují, až dosáhnou počtu 10 tisíců v roce 2027. Avšak již v lednu 2021 budou nasazeni poprvé. Dalším klíčovým prvkem tohoto návrhu, a to je to, co mění celou situaci, je, že e, že e, v podstatě ti e, pracovníci agentury, kteří působí v terénu, budou mít výkonné pravomoci. To znamená, budou plnit od, funkce řídící i budou mít právo v oblasti návratu. Samozřejmě příslušné orgány těch hostitelských států zůstanou odpovědné za Eh, za eh, řízení, za vedení, velení eh, nad těmito jednotkami, které budou působit na jeho území. Tedy pod pravomocí hostitelského státu některé ty úkoly budou znamenat možnost kontrolovat průkazy totožnosti, povolovat nebo odmítat vstup na, při, na přechodech potom mm, dá razítka na doklady, potom kontrolovat hranice a zastavovat osoby, které neregulérně překračují hranice a i pomáhat při implementaci návratů. A to především tím, že budou připravovat rozhodnutí o návratech a budou i aktivní při eskortě těch osob, které budou předmětem nuceného návratu. A e, tito tedy operativní pracovníci budou také školeni, vyškoleni, aby e, respektovali profesionální společné standardy a společnou e, kulturu, pracovní kulturu. A kompromis zajistí, že agentura bude i lépe podporovat členské státy v oblasti návratů tak aby se zlepšila reakce EU na e, stále trvající výzvy způsobené migrací. Já mm, souhlasím s řadou věcí, jako je streamlining, tedy racionalizace, e, monitoringu základních práv při činnosti, kterou provádí agentura. Dodržování základních práv, to je samozřejmě eh, klíčové, klíčový úkol pro komisi. Veškeré činnosti této agentury pro pohraniční stráž a činnost příslušných národních orgánů musí respektovat základní práva zakotvená v chartě. Agentura bude úzce spolupracovat s budoucí azylovou agenturou EU, tak aby všichni měli řádný přístup k azylovému řízení. Agentura rovněž bude zajišťovat, že ti, kteří nepotřebují mezinárodní ochranu, že se vrátí, budou navráceni při dodržování jejich základních práv. Doufám, že jakmile bude ustaven příští parlament, tak návrh, tedy vytvořit Evropskou asilovou agenturu, že tento návrh bude také, doufám, rychle přijat. Rovněž bych dodal, že lituji, že možnost těch měsíčních diferencovaných plateb členům stávu, že to nakonec se neocitlo v konečné dohodě. Tam šlo o to zlepšit atraktivitu pro zaměstnance agentury, tak abychom mohli včas najmout stále pracovníky. A mm, v neposlední řadě implementace evropského integrovaného řízení hranic. To také zavedeme. To bude zahrnovat plánování našich kapacit, tedy kapacit eh, pobřežní stráže a samozřejmě v souladu s naší zahraniční politikou tímto novým předpisem, jak agentura, tak i členské státy budou mít nástroje, aby mohly anticipovat budoucí krize na externích hranicích EU. A nakonec také toto pomůže zachovat i dlouhodobou životnost, eh, tedy udržitelnost šengenského prostoru volného pohybu. Děkuji a těším se na debatu rok My také děkujeme, vážený eh, pane komisaři, pan Gajer. Vážený pane předsedo, vážený pane komisaři, kolegové, bez pochyby ten nový mandát pro tuto agenturu Evropské pohraniční a pobřežní stráže je důležitým krokem jako evropská reakce na migraci nové kapacity z hlediska zaměstnanců, to je až 10 tisíc eh, zaměstnanců, letadla a lodě. To umožňuje, aby tato agentura byla skutečně provozuschopná, aby se zachraňovaly životy. Proto jsou nutné další rozpočtové prostředky. A to podle mého názoru může fungovat pouze pokud budeme mít eh, rozšířený víceletý finanční rámec a pokud se budeme moci dohodnout. Takže to je signál například na některé státy jako Rakousko, eh, které musí považovat ochranu hranic za důležité a tyto státy by měly tedy eh, vlastně mm, přispívat výrazněji do evropského rozpočtu. To je jenom součást eh, té migrační eh, politiky, ale je nutné samozřejmě také bojovat proti příčinám migrace a vyjadřovat také solidaritu. To je součástí této politiky a tohoto přístupu. Děkuji mnohokrát. A nyní pan Koalio, eh, minutu a půl. Děkuji, pane předsedo, vážený pane komisaři Polos, drazí kolegové. Eh, přijetí tohoto nového nařízení ohledně Evropské pohraniční pobřežní stráže je velice důležitý krok. Budeme se podílet na této ochraně, to je důležité pro Schengen, je to důležité pro bezpečnost. Jedná se tedy o 10 tisíc eh, zaměstnanců, kteří budou chránit tuto hranici, která je velice křehká a která souvisí se současnou krizí v oblasti migrace. Toto posílení by nemělo být záminkou pro to, aby členské státy byly zbavovány své odpovědnosti. Tyto zaměstnanci budou pocházet z členských států a je tu otázka, zda členské státy jsou ochotny respektovat tyto povinnosti. Je Portugalsko eh, v podstatě eh, posílat své zaměstnance na ochranu těchto společných hranic. Já myslím, že tady v podstatě něco slibujeme na evropské úrovni, ale členské státy to nepřipustí. Tato agentura by měla mít také posílenou kompetenci z hlediska navracení osob, které nemají právo pobývat na našem území. V současnosti rozhodnutí eh, tohoto druhu v podstatě představují jenom třetinu těchto nezbytných eh, rozhodnutí a navíc nemáme statistiku v Portugalsku. Bylo by dobré zjistit, jaký eh, rozsah je tady tohoto hnutí a jak to vypadá tedy se zpětným přebíráním. My víme, že pět eh, vlád v podstatě se snaží podkopávat eh, Schengen a nemají k tomu skutečné důvody. Já bych chtěla poblahopřát paní Robertě Macola za práci, kterou realizovala v rekordním čase. Děkuji mnohokrát. A pan Niedermüller, dvě a půl minuty, prosím. Vážený pane předsedo, vážený pane komisaři, já bych chtěl také poděkovat autorce za otevřenou a vstřícnou spolupráci. Bez této spolupráce bychom nikdy nemohli vypracovat eh, tento legislativní návrh. A děkuji také panu komisaři a jeho spolupracovníkům za spolupráci. V roku 2015 nečekaným způsobem a dramaticky narostl počet eh, uprchlíků v Evropě. A tehdy bylo naléhavé mm, zajistit výraznější ochranu eh, hranic a roku 2016 eh, se eh, zde objevil Frontex. Ten eh, současný text je samozřejmě vyústěním té práce, která tady proběhla. To znamená, je nutné, aby agentura měla větší kompetence, lepší materiál a tak a více profesních pracovníků. Pro mě a pro naši politiku bylo velmi důležité v tom vyjednávání zaručit, aby Frontex měl za cíl zachraňovat eh, životy uprchlíků. Ostatně agentura mm, nikdy se nevzdala tohoto humanitárního poslání. Není možné mm, připustit, aby extrémní pravice v některých vládách v podstatě si zahrávaly s životy lidí. Eh, zároveň tato agentura bude mít větší kompetence z hlediska navracení osob, které vyčerpají všechny možnosti asilového řízení. Takže agentura mm, bude moci samozřejmě také se zabývat navracením osob do třetích zemí. Z morálního hlediska je také velice důležité, aby v této zprávě se zdůraznily povinnosti agentury z hlediska lidských práv, to znamená uprchlíků. A dále, myslím si, že je politování hodné, že eh, i když my jsme chtěli posílit ochranu hranic, tak Rada nebyla schopna se dohodnout na evropském asilovém režimu. Eh, politické tlaky v podstatě eh, bránili tomu, aby se reformoval Dublin a tedy eh, nebylo možné tady zajistit dohodu roku 2017. Ochrana hranic je velice důležitá, ale je nutné mít větší záběr, je nutné, aby tady byla solidarita mezi členskými státy, aby se podělili o povinnosti a aby dokázali integrovat tyto uprchlíky a sjednotit také asilový režim. Děkuji. Prosím, eh, na minutu. To, o čem dnes tady mluvíme, je určitý eh, ústupek, protože nesmíme zapomenout, že eh, tady Schengen nahradil vnitřní hranice a neumožnil ochranu vůči lidem zvenčí. Eh, jsou tady lidé, kteří se domnívají, že to je v pořádku, eh, že eh, Evropská komise přijala tato rozhodnutí, ale je to už pozdě, to mělo nastat před mnoha lety. My tedy nemůžeme toto podpořit. A máme také obavu, že je to nedostačující a že je pozdě máme strach, že tady bude příliš mnoho těchto různých pobřečních stráží, které vlastně nebudou relevantní z hlediska ochrany Evropské unie. Jsme opravdu zklamáni, že není možné nějakou osobu z třetí země poslat opět zpět do třetí země, takže není to dobré a šengenská spolupráce není zajištěna. Paní Grisbeck, dvě minuty. Vážený pane předsedo, vážený pane komisaři, drazí kolegové, v září 2018 pan Předseda Juncker představil novou reformu Frontexu a před dvěma lety zpravodaj eh, ohledně tohoto textu níž jak si přivítal ty úspěchy této první revize. Dnes v mé skupině činíme to též. V rekordním čase, který byl k dispozici, jsme tohoto dosáhli. Litujeme sice, že tam některé body nejsou zajištěny. Jsme ale spokojeni s rychlostí, s jakou jsme dokončili tuto problematiku. Je to vyvážený přístup, efektivní text ohledně ochrany našich hranic a dodržují se lidská práva tak, jak to občané chtěli. Zvláště jsem ráda, že tady byl skutečný krok před z hlediska rozpočtu, z hlediska kapacit a z hlediska kompetencí, tak jak to bylo před chvílí zdůrazněno. Jsou tady dva body, ke kterým bych se chtěla vrátit. Jsem ráda, že jsme zaznamenali vytvoření permanentního kontingentu, bude to 10 tisíc eh, zaměstnanců a členské státy musí přispívat na tento útvar. To je eh, samozřejmě mnohem důvěryhodnější než ta rezerva těch 1500 eh, lidí, která nefunguje dobře. Takže to je konkrétní nezbytný pokrok. A druhý bod, za který jsem já bojovala jako nová zpravodajka revize, Chtěla jsem, aby tady byla zmínka o vytvoření eh, jaksi přípravného centra Frontexu. Pokud chceme překročit tu nitrostátní vizi z hlediska ochrany. Samozřejmě členské státy jsou kompetentně, budou sehrávat tu hlavní roli, ale pokud chceme být efektivní v evropském prostoru volného pobytu, eh, po, pohybu z hlediska Schengenu, pak musíme být Evropany a musíme vytvořit nástroj, který bude evropský. A ta příležitost spolupracovat, nejen podporovat, spolupracovat s orgány jednotlivých států je důležitá. A proto, aby to fungovalo v praxi, musíme rozvinout skutečnou evropskou kulturu v oblasti přípravy těchto zaměstnanců a potom volá tento text, a na závěr bych ještě jednou chtěla poděkovat Robertě Metzula, která byla navrhovatelkou, která díky své energie, odhodlání a vynikající spolupráce umožnila, že jsme pokročili rychle vpřed. A za několik hodin samozřejmě s mojí skupinou podpoříme tuto novou reformu. Děkuji, pan Albiol Guzman na minutu a půl toto funkční období, které končí, tak bylo poznamenáno především tím, že evropské vlády v podstatě přestaly se chovat humánně a podporovaly politiky, které se opírají o umírání lidí na moři a mučení v různých centrech, táborech a deportacích do zemí, kde nejsou žádné garance lidských práv. To je velice tvrdé, ale je to tak. To je Evropská unie a i samozřejmě nejsou zde žádné bezpečné cesty pro to, aby mohli sem přicházet. Nemáme humanitární víza a nemáme ani záchranné jednotky na moři. A kromě toho, dokonce i nevládní organizace, které to dělají, tak jsou trestány. Takže jednoho dne bychom měli být odsouzeni za těch 8 eh, tisíc a více mrtvých eh, za poslední léta a je to politika, která eh, v podstatě donucuje lidi, aby hráli o život na moři a znamená to třeba 10 lidí mrtvých na jeden den. Je třeba tedy skoncovat s těmito nehumánními praktikami a toto jednotky, které vytváříme, to má být vlastně vlastně pára vojenská jednotka, která bude mít 10 tisíc 10 eh, tisíc mužů, aby mohla praktikovat eh, deportace, aby mohla zavírat eh, je do různých detenčních center a je to v podstatě mm, ozbrojená síla a proto, aby nikdo nemohl vstoupit na půdy Evropy, to je prostě realita a to, kterou nám vnutili liberálové, konzervativci a socialisté. Děkuji a paní Keller. Děkuji. Především bych chtěla poděkovat paní zpravodajce za vynikající a inkluzivní spolupráci. Myslím, že parlament zaujímal velice eh, konstruktivní pozici, pokud se týče o eh, vyhledávání a zachraňování uprchlíků. To je důležitá věc, eh, poněvadž na vlnách Středozemního moře se neustále Eh, odehrává humanitární krize. Nicméně členské země to viděli velice jinak. De facto eh, zablokovali naši, eh, naši snahu vyhledávání a zahraňování silněji zakotvit do tohoto zákona. Takže Frontex má nyní svázané ruce a může fungovat pouze v okruhu 30 mil kolem Sicílie. To ovšem není to hlavní místo, kde vzniká problém. My víme, kde tedy eh, uprchlíci jsou, eh, jsme schopni to koordinovat, eh, ovšem nemůžeme jim na pomoc. Také operace Sofia už nefunguje a Frontex vlastně monitoruje situaci pouze ze vzduchu, pouze z letadel a e, de facto e, předává je, respektive upozorňuje na ně libijskou pohraniční stráž, tedy pohraniční stráž země, ve které se skryluje k občanské e, válce. De facto by měli být dopravováni do libijských záchranných středisek které neexistují. My bychom de facto měli eh, na evropské úrovni toto řešit, ale momentálně se to neděje. A my tedy opouštíme evropské hodnoty spolu s těmi, kteří eh, jsou na vlnách moře. Eh, paní Keller, přijmete otázku od pana Feriče? Ne, nepřijme, bohužel. Dobře, paní James, na jednu minutu. Bez mikrofonu. Evropská unie a její marné pokusy vyřešit migrační politiku, které jsou naprosto nekoherentní, už vlastně stála 11 miliard eur. Eh, Franz Timmermans jednoho dne zde řekl, že Evropa